Děkuji vám, paní předsedkyně, určitě nebudu mluvit celých pět minut. Vážení eh, poslanci, já bych vám nyní chtěl poděkovat za příležitost tady nastínit svou vizi v rámci mého portfolia. Doufám, že jsem eh, jasně uvedl své priority na příštích pět let. Dnes jsme měli velmi otevřenou a upřímnou debatu a tak by to také mělo být. Tady vidíme demokracii v praxi a byl bych rád, kdyby eh, v tomto duchu náš vztah pokračoval i v budoucnosti. Já jsem na úvod říkal, že budu poctěn sloužit Evropě a sloužit tomuto výboru. O tři hodiny později a 45 otázek později jsem svůj názor pořád ještě nezměnil. Myslím si, že společně můžeme dosáhnout mnohého, pokud budeme postupovat eh, partnersky. Tento Výbor podpořil řadu věcí, které jsou pro Evropu vynikající. Kreativní Evropa, Erasmus, Evropský institut pro technologie, první evropský rozpočet pro sport a já bych vám chtěl, všem chtěl poděkovat za to, že jste s tím souhlasili, no, protože někteří o tom pochybovali a já si myslím, že to byl příklad dobré spolupráce mezi komisí a parlamentem. Pokud eh, budu potvrzen ve funkci jako váš komisař, tak doufám, že tato konstruktivní spolupráce eh, bude pokračovat od prvního dne mého působení. Já eh, rád přijdu na vaše zasedání co nejdříve a doufám, že naše debata bude stejně otevřená, jako tomu bylo dnes. Děkuji vám. Chtěla bych tedy samozřejmě poděkovat poslankyním a poslancům za jejich dotazy, poslancům tedy z výboru Kult, ITRE a PETY, panu Navračičovi za jeho odpovědi a musím říct, že chci poděkovat i za ovzduší, které zde bylo za eh, tohoto slyšení, eh, za respekt. Eh, Ostřeší tón je ale také součástí demokratického projevu Eh, nesnažili jsme se ničemu eh, vyhnout, jednali jsme otevřeně, abychom měli jasnou eh, postatu pro naše rozhodnutí. Chtěl bych požádat koordinátory a místo předsedy, abychom se sešli na zasedání zítra ráno na zasedání za zavřenými dveřmi. Chci poděkovat sekretariátu, kolegům, také tlumočníkům za jejich práci, která nám umožňuje mnohojazyčnost zde v Evropském parlamentu. Děkuji a končím zasedání.